Hlasování proběhne zítra. A nyní zde máme další bod pořadu jednání, a to sice společná rozprava o financování rozvoje. Máte slovo, paní. Promiňte. Takže ještě jednou říkám společná rozprava na téma financování rozvoje. Nejprve prohlášení Rady a komise, které se týká Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje a dále zpráva paní Schlein o vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové uniky v rozvojových zemích. Zahájíme rozpravu nejprve s paní zpravodajkou Schlein, která má slovo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, konečně se dostává na pořadu našeho jednání rozprava týkající se vyhýbání se daňovým povinnostem a daním útikům. Jedná se opravdu o obrovské toky, obrovské to, finanční toky, které jedním kliknutím se přesouvají z jedné části světa do druhé části světa. Jsou to obrovské finanční prostředky, které e, narušují základní princip, a to sice, že daně by se měly platit tam, kde se generují zisky a my musíme učinit rozhodnutí, které ovlivní to, jaký svět zde zanecháme budoucím generacím. Za několik dnů se uskuteční třetí mezinárodní konference o financování rozvoje v Addis Abebě. E, tyto ambiciozní cíle můžeme zajistit jedině, pokud zajistíme náležité financování prostřednictvím veřejné rozvojové pomoci, ale také mobilizování, mobilizací náležitých vnitřních zdrojů. Je tedy zřejmé, že boj proti daňovým útnikům je naprosto zásadní. Musíme k tomu přistupovat velmi obezřetně, nicméně hovoří se o tom, že tyto úniky tvoří asi e, tisíc miliard dolarů každý rok. To jsou obrovská čísla. E, jsou to peníze, které se nedostanou k potřebným občanům. Jsou to obrovská čísla a um, je tady veliká nelítostná fiskální konkurence, která je velmi škodlivá pro tyto země. My tedy vyzýváme k akčnímu plánu. Paní předsedkyně přerušuje řečnici a prosí, aby hovořila pomaleji, protože není možné zajistit tlumočení do všech jazyků. Ano, jistě, pokusím se. Takže ještě jednou požadujeme náležitý akční plán na podporu rozvojových zemí, který e, zajistí spravedlivé systémy a zároveň potřebujeme těmto zemím pomoci, abychom e, vylepšili jejich systémy technické pomoci, které jsou zatím nedostatečné. Prosíme aby se eh, Taxation Committee OSN změnil v skutečný nástroj, který zajistí eh, reformu globálního fiskálního systému. Zároveň chceme podpořit mezinárodní systémy, jako například koncept BEPS, který podporuje organizace OXE. Zároveň ale musíme mít na paměti potřeby rozvojových zemí. Zejména jsou důležité dva nástroje. Jednak požadujeme, aby byly přijet standard tzv. country by country reporting pro nadnárodní společnosti, pro všechny sektory a zároveň je potřeba zajistit, aby tyto složité systémy byly k dispozici všem zemím a všem společnostem. Překvapilo by mě, pokud by zítra hlasoval někdo proti tomu, co jsme ve výboru už odhlasovali jednohlasně. Zejména pokud jde o automatickou výměnu informací, musíme zajistit eh, přechodné období pro ty země, které zatím nemají nastaveny náležité kapacity pro shromažďování veškerých potřebných informací. Požadujeme transparentnost v oblasti eh, trustů a podobných uskupení. Potřebujeme zajistit eh, fiskální smlouvy mezi eh, rozvinutými a rozvojovými zeměmi, eh, mezi takzvanými zemí původu a zemí pobytu, které zajistí náležité spravedlivé podmínky. Také potřebujeme posoudit dopady evropských fiskálních politik na rozvojové země a potřebujeme také náležitě rozpracovat definici daňových rájů a rozpracovat blacklisty. Tady požadujeme oddělené hlasování. Já myslím, že my všichni chápeme, o jak závažný problém se týká. A konečně v poslední řadě, ale neméně důležité, je si uvědomit, že daňové úniky dopadají nejvíce na ty nejvíce zranitelné a ženy e, nejvíce. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajem ze vzájemnou spolupráci a děkuji také našemu sekretariátu. Já doufám, že zítra tuto zprávu odhlasujeme s co největší podporou, tak abychom posílili naši pozici před konferencí v Addis a BB. A tak, abychom zajistili, že budeme mít rozvojovou agendu, která bude skutečně ambiciozní a která zajistí účinný boj proti chudobě. Děkuji. Now, on behalf of the council we have... Děkujeme. A nyní je zde pan ministr Schmidt, který zastupuje radu. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Přibližně před dvěma lety jsme se zaangažovali do tohoto složitého procesu jednání. Cílem bylo vytvořit nové partnerství světového charakteru a reagovat tak na všechny výzvy boje proti chudobě a samozřejmě snaha o udržitelný rozvoj. Toto partnerství v těch následujících letech bude znamenat to, že členské státy Evropské unie samozřejmě se budou snažit na tomto historickém úkolu podílet. V rámci tohoto mezinárodního partnerství Chceme samozřejmě ho budovat na principu univerzality, na sdílených odpovědnostech, společných odpovědnostech v tomto ohledu. Musíme vzít potaz kapacity jednotlivých subjektů a zároveň samozřejmě propojit v tomto úsilí různé aktéry. Toto nové světové partnerství by mělo zároveň podporovat lidská práva, rovnost, boj proti diskriminaci, demokratické instituce, dobrou zprávu a řízení, věci veřejných a právní stáda měly by umo- měl by umožnit všem aktivně se zúčastňovat na tomto partnerství a zajistit i environmentální udržitelnou, životaschopnost a samozřejmě respektovat omezení naší planety, práva žen, rovnost mezi pohlavími, emancipace žen, dívek. Toto jsou samozřejmě další cíle, které samozřejmě představují součást realizace těchto našich cílů. A mělo by to být podporováno na všech úrovních, především i v oblasti vzdělávání děvčat, což je jeden z faktorů, který je nesmírně důležitý pro oblast rozvoje. Samozřejmě Doha, Monterey, to představuje základ tohoto partnerství a my se musíme snažit vytvořit takovou společnou vizi, která se mm, přizpůsobí změnám, světovým změnám, Příští pondělí eh, dojde k zahájení konference Paris v Abibě a budeme hovořit o úspěších v této oblasti na základě konsenzu z Montrey a i deklarace z Doha. Měli bychom se ovšem podívat i do budoucnosti a integrovaným způsobem využít veškeré prostředky, nástroje, mobilizovat je, efektivním způsobem využívat veškeré zdroje, ať už jsou finančního či jiného charakteru. Evropská unie i členské státy musí pokračovat za zajistit tento základní princip, který je důležitý, jež od Montrey. Veřejné finance představují největší zdroj, stabilní zdroj, který je k dispozici pro většinu vlád a proto jsou zásadní pro financování udržitelného rozvoje. Národní vlády mají první odpovědnost v mobilizaci těchto prostředků a v jejich nejkvalitnějším a nejefektivnějším využívání. Tato konference by se měla snažit o integrovaný přístup, o implementaci, o financování tohoto nového celosvětového partnerství. Naší snahou bude vytvořit opravdu takovou kvalitní rovnováhu mezi třemi dimenzemi ekonomickou, sociální a environmentální v oblasti udržitelného rozvoje. Musíme podporovat koherenci jednotlivých politik a především jasně definovat naše závazky a zároveň výsledky, které očekáváme a které by měli jednotliví aktéři dosáhnout. Finální dokument této konference by měl představovat, řekněme, určitý program od roku 2015, který by byl přijat příští rok v září v New Yorku. Výsledky tohoto summitu by měly být takovým solidním základem základem spolupráce i v rámci COP21 na půdě OSN v boji na této konferenci, kterou očekáváme v Paříži v prosinci. Samozřejmě, že finance jsou v tomto ohledu velice důležité, veřejné, soukromé, inovativní financování, mezinárodní moc, to všechno hraje zásadní roli, ale zároveň jsou zde i nefinanční různé prostředky je zásadní, abychom vytvořili prostředí, které bude napomáhat rozvoji, posílit kapacity institucionálního charakteru, stimulovat to obchod, investice a zároveň investovat do vzdělávání, podporovat vědu, technologii, inovace. Tento nový světový part, eh, toto partnerství by samozřejmě měl eh, být neustále sledován, měl by se hodnotit tento program po roce 2015, měl by, na, měl by být prováděn na národní, regionální, místní úrovni a aplikovat veškeré aktéry vládního i nevládního charakteru v rámci realizace těchto plánů. Dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně, Evropská unie a členské státy EU jsou odhodlány hrát aktivní, konstruktivní eh, roli ve všech těchto procesech, které nás čekají a samozřejmě snažit se o jejich konvergenci. Toto je náš cíl a proto eh, Rada pro eh, rozvoj v květnu přijala politiky v tomto ohledu určité kolektivní zámazky Evropské unie a členských států pro dosažení toho cíle 0,7 HDP, které by se mělo využívat pro rozvojovou pomoc po roce 2015 a zároveň i konkrétní závazky, které se týkají eh, nejméně rozvinutých zemí. Měli bychom usnadnit aktivní účast Evropské unie a členských států unie v rámci mezinárodních vyjednávání, které probíhají a snažit se o úspěšné dokončení těchto partnerství. To samozřejmě bude záležet i na našich příspěvcích, nás všech. Naší role musíme hrát plně tuto roli. Jsme na to připraveni a konstruktivním způsobem spolupracovat se všemi aktéry především s Evropským parlamentem v tomto ohledu. Budeme se snažit etablovat a implementovat program po roce 2015, který bude ambiciózní a který se bude snažit o transformaci a o tu inkluzi, o kterou nám všem jde. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane ministře. A nyní poprosíme komisi. Slovo má pan komisař Mimica. Děkuji. Vážení poslanci, Eh, máme ještě jeden týden před konferencí OSN v a financování rozvoje. Děkuji za dnešní příležitost vyměnit si názory na toto téma, na e, související zprávě parlamentu o vyhýbání se daním. Konference Addis je prioritou. Zůstáváme velice e, eh, odhodlani zajistit mm, její úspěch. Bude to klíčové pro uh, úspěch summitu v New Yorku a klimatické konference v Paříži. Jsem především eh, vděčný za aktivní účast parlamentu na přípravném procesu a vaši rezoluci o financování rozvoje. A také současně eh, za rozvojovou agendu. Jsem rád, že šest z vás bude e, součástí delegace na konferenci. Předseda Juncker dal mandát místo předsed, e, vysoké představitelce Morgarini a mě, abychom reprezentovali Unii v Addis Abebě. Společně se zástupci národních vlád zajistíme, aby Evropská unie a její členské státy i nadále hovořili jedním hlasem e, v, té, v těchto posledních klíčových fázích. Dovolte, abych zdůraznil celkové principy a očekávání, které budou eh, vést přístup EU. ADIS musí být transformační. Potřebujeme ambiciozní, koherentní závazky a prostředky k implementaci, pomoc, investice, domácí zdroje. Stejně tak eh, vhodné politické prostředí musíme hrát katalytickou roli v eh, rozvojové pomoci, aby eh, platil, fungoval pákový efekt s jinými prostředky. Tady se byla, musí propagovat univerzalitu. Dárci a příjemci Eh, mm, musí uzavřít globální partnerství, aby bylo dosaženo ambiciozní cíl. Všichni státy musí přispívat, eh, stejně tak soukromý sektor a občanská společnost. Evropská unie je připravena sehrát svoji roli při implementaci cílů udržitelného rozvoje doma i externích akcích. Addis musí vyslat signál vzájemné odpovědnosti. Potřebujeme transparentní spolehlivý rámec pro sledování nejenom našich finančních závazků, ale také celkového pokroku eh, dosahování cílů držitelného rozvoje. Všichni jsme pracovali tvrdě na ambiciozním dokumentu, který by odrážel naše aspirace a cíle, respektoval závěry Rady z 26.5. Evro- jednání Evropské unie byla náročná. Poslední návrh textu je dobrým výsledkem Evropské unie, ale ten dokument ještě není odsouhlasen. Zůstávají rozdíly v řadě bodů, včetně e, přesného vztahu mezi konferencí v Addis a summitu po roce 2015. Probíhají jednání v New Yorku stále a možná budou pokračovat Addis. Evropská unie byla dobře připravena sehrát konstruktivní vedoucí roli v jednáních a poté včetně e, konkrétních čísel, například 58 miliard euro v rozvojové pomoci. Kolektivně Evropská unie je tak největším dárcem. Znovu jsme přislíbili eh, cíl 0,7 eh, H NI po mm, v agendu po roce 2015, včetně ambiciozních cílů pro nejméně rozvinuté země. Bohužel tento závazek eh, nenásledovali další dárci. 100 miliard euro je částka, kterou odhadujeme, že Evropská unie může mobilizovat na financování nejenom infrastruktury, partnerských zemích eh, do roku 2020 mm, společně s evropskými granty až do 8 miliard euro. Více než 16 miliard euro bude věnováno řešení ekologických výzev. 35 miliard euro je konzervativní odhad roční hodnoty exportu do nejméně rozvinutých zemí Eh, tedy z, od, z těchto zemí do Evropské unie, která jim poskytuje bezcelní přístup. Dovolte nyní, abych se dostal ke zprávě parlamentu o vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Eh, komise provedla analýzu této velice komplexní zprávy po výměně názorů se zpravodajkou Schlein jsem si plně vědom významu, jaký parlament překládá těmto věcem. Beru na vědomí váš navrhovaný akční plán na podporu rozvojových zemí při mobilizaci domácích zdrojů. Lepší mobilizace domácích zdrojů může významně přispět k udržitelnějšímu a hele, získávání zdrojů adekvátně administrativní kapacita partnerských zemí daňová administrativa, politická fůle reformovat jsou klíčem z tohoto hlediska. Mobilizace domácích zdrojů, boj proti nelegálním finančním tokům, daňové úniky budou důležitým tém konferencích. Výsledek ADIS je e, komplikovaný. Poslední návrh by mohl být dobrým kompromisem a odráží většinu problémů a akcí ve, ze zprávy parlamentu. Stále jsou problémy v výboru OSN pro daně. Ehm, my podporujeme e, silnější hlas pro rozvojové země, participaci při definování e, agendy globální daňové zprávy, aniž bychom nutně vytvářeli další mezivládní orgán. Měli bychom se zaměřovat na podstatu věci a nikoli rozhodovat o formátu této fáze procesu. Komise chce zajistit, aby rozvojové země, které mají ambice k reformám, dostanou podporu. Jako součást globálního partnerství budeme organizovat další akci Eh, na okraji konference v Addis a bude vytvořen dokument jako základ k diskusi eh, pod názvem Vybírejte víc, utrácejte lépe. Blížíme se k důležitému výsledku, ale ještě to nemůžeme považovat za hotovou věc. Addis a New Yorku budeme mít příležitost znovu definovat globální rozvojovou spolupráci pro nadcházející léta. Děkuji vám. Děkujeme, pane komisaře. A nyní za výbor Econ. vystoupí pan Baje. Máte slovo. Oui, merci, madame la présidente. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych, sam, rád bych samozřejmě poděkoval kolegyni za úžasnou práci, za to, že vzala v potaz i naše názory výboru jako Samozřejmě daňové úniky, to je šílený problém, problém pro samozřejmě členské státy, prostředky, které ztrácí, které potřebují v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, ekonomiky, eh, infrastruktur, veřejné, eh, veřejné jiné další záležitosti a právě proto dvě priority. My chceme samozřejmě samozřejmě, aby došlo k určité zprávě daňových systémů v těchto zemích, aby opravdu to, bylo spraved, to byl spravedlivý systém a zároveň, pokud jde o země pro rozvoj, chtěli bychom zde využívat různé iniciativy VEPS nebo využívat například umluvy v boji proti dvojímu zdaňování a samozřejmě, bychom měli samozřejmě propojit i naši pomoc s dobrým řízením těchto daňových záležitostí na straně třetích zemí. Samozřejmě samozřejmě, že nejlepším by bylo, abychom šli dobrým příkladem a naše instituce, například evropské instituce, by měly samozřejmě například jít příkladem a ne, spolupracovat se zprostředkovali kartely ze, eh, z daňových rájů. To si myslím, že by rovněž bylo dobrým příkladem v boji proti daňovým únikům. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní to budou zástupci jednotlivých politických skupin. Prvním řečníkem je pan Rubik na 1,5 minuty. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní kolegyně Schlein za e, dobrou spolupráci. Je důležité ukázat, m, mm, že právě v rozvojové politice usilujeme o nové e, standardy, ale selhání mnoha vlád na světě e, nás nutí uvažovat o příčinách. Máme migraci, máme uprchlíky a není analyzováno, eh, jaké jsou příčiny všech těchto problémů. Bída není analyzována. Proč jsou ti lidé chudí? Proč mají takové problémy? Naopak konstatujeme, že se exportuje nezaměstnanost nám do Evropy a Eh, ty peníze, eh, co eh, částečně u nás ty migranti vydělávají, se vrací do, těch, do jejich zemí. Musíme, je, musíme jasně říci, že s úpravami, s tou musíme vypravedli VTO, Everything But Arms, um, je důležité, aby Eh, není rozhodující, aby se neposílaly peníze, ale aby pojem spolupráce, aby se posilovalo vzdělání, mnoho energetika, mnoho věcí, které by nám do budoucna mohlo pomoci. Děkuji. Děkuji. Další řečník, paní poslankyně McEwen, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři a panu ministrovi za to, co zde řekli. Je naprosto zásadní, abychom dosáhli dohody příští týden eh, v Addis Abebě a doufám, že dnešek k tomu přispěje, protože správně eh, jste řekli, že to bude důležité. Když nedosáhneme dohody teď, bude to důležité dále mm, velmi pro obtížné i v Paříži a v New Yorku. Já eh, bych se chtěla zaměřit na následující. OECD odhaduje, že když příjmy ze zdanění eh, zvýšíme o 1%, tak to bude naprosto zásadní. Takže daně, zdanění jsou velmi důležité a proto potřebujeme konkrétní opatření pro boj s daňovými problémy, s daňovými úniky. A některé z těch opatření se objevují ve zprávě paní poslankyně Šlajnové. Máme tady takové problémy jako třeba manipulace s fakturami, kdy firmy eh, manipulují s fakturami. Dostáváme takové informace, že v Africe se ztratí každý rok třeba až 50 miliard dolarů. To jsou obrovské prostředky, které by mohly pomoci bojovat eh, s podvýživou, mohly by vylepšit zdravotní systémy naprosto zásadním způsobem. Ale abychom vyřešili tyto problémy se zdaněním, potřebujeme konkrétní návrhy. Potřebujeme eh, nové účetní systémy, potřebujeme nastavit systémy country by country reporting potřebujeme konkrétní opatření, abychom zasáhli ty, kdo neplatí to, co mají. A doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Gerik, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Již jste zmínil, že Evropa je jeden z největších dárců rozvojové politiky, přesto se musíme ptát, zda dosahujeme našimi opatřeními cíle, které by odpovídaly našim investicím. Ne, jako koordinátor frakce EKR ehm, mm, parlamentního schromáždění EU a KP jsem hovořil s kolegy z rozvojových zemích a ti říkají, že Evropa je obtížný partner. Požadují je věci, které jsou nereálné. Například um, pověřence pro um, gendry, pro gender, pro pohlaví, pokud chceme, eh, pokud chce daná země nějaké prostředky. Je důležité hovořit o daňových únicích. Já jsem často hovořil s podnikateli v těchto zemích. Ti platí své daně, ale koncerny a milionáři je neplatí. Mm, Miliarda e, e, dolarů se ztrácí ročně, to je 15 na HDP EU, to by změnilo mnohé. Já požaduji zvláštní program mm, daně 2020 a no, nové finanční orgány a funkční struktury v zemích AKP. Řečník byl přerušen. Děkuji a slovo má paní poslankyně Besera Bastereča. Děkuji, vážený pane ministře, vážený pane komisaři. V září 2012 eh, předseda ECB, pan Mario Draghi, hovořil mm, o tom, že musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom vyřešili tuto nelehkou dluhovou situaci a mm, nesetkalo se to s pochopením v Německu. Ale letos už jsme slyšeli, že pan Draghi měl v podstatě pravdu. Proč o tom teď mluvím? Hovořím o tom proto, že příští týden, když budeme se bavit o financování v Addis Abebě, tak pan komisař řekl, že bychom měli toto využít jako příležitost k redefinování spolupráce v oblasti rozvojové pomoci a měli bychom více zapojit malé a střední podniky, měli bychom se snažit podpořit eh, schémata PPP, měli bychom podpořit inovace, měli bychom eh, podpořit eh, dlouhodobé financování. Měli bychom se snažit vytvořit agendu pro dalších 15 let. Neměli bychom zapomínat Lisabonskou smlouvu na zejména článek 208, který hovoří o rozvojové spolupráci a podtrhuje cíle EU, jako je podpora demokracie, právního státu a e, nestizitelnost lidských práv. Tudíž bychom měli podpořit stávající proces pro vytvoření závazných mezinárodních pravidel, kdy bychom vyřešili problémy eh, obětí, kdy eh, mezinárodní jurisdikce není schopná mm, zajistit náležité sankce. Neměli bychom zavídat oči před stávajícími výzvami a měli bychom se vydat na tuto cestu. Děkuji. Děkuji a ještě jednou upozorňuji řečníky, aby nehovořili takto rychle, říká paní předsedající, protože jinak nezajistíme kvalitní tlumočení ve všech jazycích. Děkuji a dále zde máme paní Sanchez Caldentej, jedna minuta. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři a vážená paní zpravodajko, souhlasím s tím, že samozřejmě správné vybírání daní je velice důležité v celé této oblasti. Dále jsou to samozřejmě eh, peníze, které se posílají zpátky do těchto zemí oficiální rozvojová pomoc, všechny tyto záležitosti, toto je samozřejmě zásadní. Ovšem tyto země část svých prostředků ztrácí právě kvůli nedostatečným, nedostatečným systémům ohledně které vybírají daní. Samozřejmě, že v letošním roce hovoříme o roce, který je věnován e, rozvoji a právě proto bychom měli být konzistentní a snažit se, aby daně byly vybírány řádným způsobem nejenom u nás, ale i na mezinárodní úrovni. Samozřejmě, že nesmí dojít k nějakému úplnému ožebračování lidí nebo e, toho, že je budeme nějakým způsobem v tomto ohledu ponižovat, ovšem naše postupy musí být konzistentní v každém ohledu ke všem zemím. Děkujeme paní Sargentín za slovo, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Výzkum, o kterém se hovoří v této zprávě, poukazuje například na různá pravidla v oblasti daní, různé postupy, které používáme u nás v Nizozemí, dále se zde uh, hovoří o tom, že, že eh, rozvojové země ztrácí opravdu stovky miliard této oblasti. Když hovoříme o rozvojové pomoci, musíme ovšem hovořit velice jasným hlasem. Každý cen, který posíláme Africe v tomto ohledu, je často bohužel právě eh, ztrátovým centem, protože o tyto prostředky tyto země přichází daňovými úniky, dochází k praní špinavých peněz, různých kriminálních aktivit, my zde máme například určitý veřejný rejstřík, který nám pomáhá podívat se na majitele, vlastníky jednotlivých společností, podniků a tímto způsobem jsme schopni uh, na nadnárodní společnosti přitlačit, na ty společnosti, které neplatí daně, vyhýbají se daňové povinnosti. Ano, je to problematika, o které můžeme dlouze hovořit aby, aby je ovšem nadnárodní společnosti dělají tzv. shopping v této oblasti, snaží se nalézt místo, kde budou platit nejmenší daně a pokud s tím nebudeme schopni něco udělat, tak nebudeme schopni ani vytvořit E, všechny, e, všechny ty pracovní a e, podporova vzdělávání v Africe, tak jak to přejeme. To znamená, že skutečně opravdu musíme mít řádná pravidla, která nám umožní, umožní bojovat proti tomuto nešváru. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl ocenit práci paní poslankyně Schlein, která odvedla skutečně vynikající práci a jedná se o velmi důležitou zprávu. Eh, jak již to tady zasnělo, když se hovoří o tolika penězích, o tolika miliardách, které mizí, potřebovali bychom opravdu dobrý systém boje proti daňovým únikům. A to je právě to, o čem tady hovoříme. Kde najít ty potřebné nástroje, ty potřebné ekonomické nástroje na podporu rozvoje. Pokud bychom eh, měli dobrý systém boje proti daňovým únikům, měli bychom všechny tyto nástroje. Je to tady poměrně ambiciozní zpráva, poměrně ambiciozní úkoly, ale mm, doufáme, že můžeme zajistit tyto důležité kroky, jako třeba systém country by country, technická pomoc těmto zemím, podpora nevládních organizací. A stejně jak řekla paní poslankyně, doufejme, že ten, do, to dobré hlasování v výboru bude následováno dobrým odhlasováním na plenárce. Děkuji a další řečník, pan Štýr, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Příští týden eh, se uskuteční Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje v Addis Abebě. Potom nás čeká summit v New Yorku a konference v Paříži. Musíme tudíž znovu zdůraznit to poselství, které jsme vyslali už v Dubnu, kdy jsme přijali usnesení navrhované e, panem Ferreirou. Evropská unie musí zůstat klíčovým dárcem, ale Zároveň musíme zapojit další rozvinuté země i e, rychle se rozvíjející země a přimět je k tomu, aby i oni přijali svoji odpovědnost v této oblasti. Neboť Evropská unie je jediným aktérem, který se zavázal vynakládat žádná celá 7 HDP na financování rozvojové pomoci. Musíme začít investovat do produktivity, které budou motorem pro rozvoj pro mezinárodní privátní veřejný sektor, eh, mobilizace domácích zdrojů, to je velmi důležité pro rozvojové země, tak aby jejich administrativa, eh, jejich zpráva daní byla mnohem efektivnější. Tudíž já velice podporuji zprávu paní poslankyně Šlein zaměřené na boj s eh, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích. Nová rozvojová strategie s tímto musí počítat, musí z toho vycházet, musí být zaměřena na posílení institucionální kapacity při vybírání daní. Ovšem toto nebude dostačovat pro vymícení extrémní chudoby a potřebujeme tedy zajistit úspěch konference v Addis Abebě. Děkujeme a nyní má slovo další kolega na jedna minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, budeme v Addis Abebě budeme hovořit především o financování, rozvoje. Je to konference, která čeká za několik dní. Samozřejmě, že se budeme snažit mobilizovat dostatečné zdroje pro implementaci globální agendy v oblasti rozvoje ehm, v letech 2015 až 2030. Mezinárodní společenství v tomto ohledu určitě musí přijít s ambiciózní dohodou, s ambiciózními cíly. V Addis Abebě samozřejmě, že některé mm, některá stanoviska EU již jsou jasná v tomto ohledu, například ten cíl 0,7%, které bychom měli věnovat rozvojové pomoci. A samozřejmě, že je určitý časový harmonogram, o kterém hovoříme. Bohužel stanovisko rady bylo trošku nešťastné v tomto ohledu a neodpovídalo úplně tomu, co jsme očekávali. Ovšem, když se podíváme na konferenci, která nás čeká tady za Bibě, jsou tam obrovské obavy, jsou tam různí partneři samozřejmě, dárci, někteří dokonce ani nejsou tak úplně ochotní přijít spe- specifickými cíly, specifickými um, příspěvky a právě proto bychom měli tímto způsobem se snažit podporovat a mm, Mm, snažit se, aby tyto země aby přišly s konkrétními závazky, aby převzali díl odpovědnosti. Měla by to být konference, podle mého názoru, konference odpovědnosti, nejenom pokud jde o pomoc z oblasti veřejných zdrojů, i v oblasti mm, spolupráce eh, v oblasti boje proti daňovému úniku a proto tuto zprávu kolegyně podporujeme. Děkujeme. Paní Hautala má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. <clears throat> Čím dál tím více nejméně rozvinutých zemí nám říká, že již nechtějí být závislé na pomoci pouze. Vidíme to v Zambii například, kde rozvojová pomoc představuje pouze 2,5 jejich HDP, ovšem potřebují určitou pomoc, tak aby tyto země, tyto rozvojové země byly schopny mobilizovat i své vlastní zdroje a fondy. A my bychom právě mohli rozvojovým zemím zlepšit jejich daňové systémy, výnosy z těchto systémů a doufám, že tady je přijdeme s konkrétními programy toho, jak to udělat postupně. Nyní máme, nás čeká lucemburské předsednictví, oni právě, jak víme, rovněž se snaží dostat svým závazkům tomto ohledu a Evropská unie by měla jít příkladem v rozvojové pomoci a proto doufám, že budete tlačit i na ostatní země, aby dostály svým závazkům. Vidíme zde například v nordických zemích trošku takové ochlazení ve Finsku. Například v současné době zkracujeme rozvojovou pomoc více než 40%. Dánsko postupuje tímto směrem a to skutečně nevypadá dobře. Děkujeme Děkujeme. Pan Kel má slovo. Jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Je to zpráva Hmm, je v podstatě podle mě eh, takovým eh, eh, neúplně vhodnou zprávou, protože hovoří o skutečných symptomech problémů, kterým je korupce v těchto zemi. Nigérie je takovým příkladem, kde vládní korupce na této úrovni skutečně znamená ehm, nízké investice, protože zde není důvěra, to znamená, že se zneužívá svobodný trh, investuje se v podstatě do zemí, kde skutečně jsou právě tyto zákony, které umožňují umožňují daňové úniky. Hovoří se zde o transparentnosti, o tom, že by měla být klíčem pro boj proti daňovým únikům. Všem je to skutečně realistické. Tyto země prostě nemají dostatečné technologie, které máme my v našich zemích, čili velice jednoduše můžeme říci, že to je v podstatě takové přání, které není dosažitelné, a dokonce i kontraproduktivní. Před tím, než budeme reagovat skutečně na daňové úniky, musíme především bojovat proti korupci v těchto rozvojových zemích, protože pokud chcete chcete, legis, chcete vytvořit legislativu, tvrdou legislativu v nějaké oblasti, tak samozřejmě mus, eh, eh, nesmí, nesmíte umožnit, aby to mělo eh, tyto vedlejší dopady, které budou tohoto negativního charakteru. Děkuji, děkujeme a nyní má slovo pan Venta na jeden a půl minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rok 2015 je klíčový pro financování rozvojové politiky jak víme, tak v červenci nás čeká konference v Addis která se bude věnovat financování rozvoje a v září se eh, členové OSN sejdou, protože budou eh, stanovovat eh, vyvážené cíle rozvoje, které nahradí cíle milénia po roce 2015. Už několik let zde vidíme, že se rozevírají nůžky, vidíme zde zůstající potřeby chudých zemí a zatímco naše rozvojová pomoc se snižuje, protože zde panuje hospodářská krize. Mnoho lidí lidí se zde zmínilo oficiálně rozvojové pomoci, o problémech, které se týkají daní, daňových systémů. Ovšem dovolte, abych zdůraznil to, že zde existují inovační možnosti financování rozvoje a to je efektivní způsob, jak dosáhnout vyváženého rozvoje i po roce 2015, například eh, fungování a eh, aktivity United, která poukazuje na, na různé možnosti. Je zde mikropříspěvek Solidarity uvalen na letenky. V posledních devíti letech let, který umožnil organizaci Unitaid financovat léčbu 80% všech dětí, které trpí HIV AIDS na světě a 350 milionů pacientů, které trpí malárii a 2 milionů lidí, kteří mají tuberkulózu. Komise a rada by měly proto podporovat inovativní metody rozvoje, protože příjmy zdaně například z transakcí, které navrhuje Evropská unie, by, mohl, by mohly být právě takovým mechanismem, který by zlepšil situaci i v rozvojových zemích v tomto ohledu ohledu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní pan Noizer. Jeden a půl minuty. Um, vážená paní předsedkyně, vážený eh, pane komisaři, eh, především um, ehm, ženy předsednictví rady. Švédsko, Dánsko, Lucembursko a Velká Británie společně, to jsou jediné čtyři země, které z 28, které dodržely sliby 0,7 A já jsem rád, že předsednictví rady je aktivní zde na plánu, protože ne všechna předsednictví, které jsme měli v minulosti, mm, mějí takový zájem o rozvojovou politiku. Rozhodující klíč k financování rozvojové spolupráci je na členských zemích. Já jsem ze země Německa, Eh, která eh, za 15 let z 0,36 na 0,4. Eh, takže v podstatě minimálně se došlo tam k rozvoji. Takže předsednictví rady právě v roce pro rozvoj by měl využít příležitosti a e, ten dobrý příklad Lucemburska, jak si využít k intenzivnímu působení na členské státy, aby bylo větší důvěryhodnost, kterou potřebujeme pro jednání jako v Paříži, kde chceme důvěryhodně vystupovat, e, protože jsme například nedosáhli tu kvotu ODA za 15 let. Děkuji, pan Zeller, jedna minuta a půl. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pane komisaři. Za několik dnů eh, v Addis Abebě bude eh, další milník k zmluvím o financování a tedy dosahování těchto cílů. Vedle finančních opatření, ke kterým se přihlás, musí přihlásit průmyslové státy, Eh, rozvojové země by měly využívat vlastní zdroje pro ukončení bídy a hladu a pro zajištění bezpečného života svým obyvatelům. Rozvojové státy by měly vyvíjet úsilí, aby zvýšily vlastní daně a odvody. Často jsou ty eh, státy bohaté, co se týče surovin mladých lidí, potenciálu pro udržitelný hospodářský rozvoj. Jenomže eh, výnosy těchto zemí nesmí skončit v kapsách několika jedinců a nebo mezinárodních podniků, které pak odvádějí zisky do zahraničí. Eh, daňové systémy mezinárodní musí být vytvořeny eh, tak, aby veřejné příjmy rozvojových zemích se dále rozvíjely a sociální problémy se řešily na místě. I subnacionální eh, odvody a daně by k tomu měly sloužit. Mezinárodní spolupráce v daňových otázkách musí pokročit dál. My k tomu dáváme různé podněty, které by se pak měly realizovat v praxi. Děkuji vám. Děkuji. Pan Líc na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. 70 zemí týden před konferencí Addis Abebě ještě není schoda. Ehm, tím klesá pravděpodobnost úspěchu, proto apelujeme my, sociální demokraté, na všechny zúčastněné, aby znovu zvážili svůj postoj a přišli s lepšími nabídkami. To se týká také všechny průmysl, průmyslových zemích 0,7 HDP na rozvojovou pomoc. Ehm, nemůžeme čekat do roku 2030 já jsem mm, řekl již ke stanovisku k rozpočtu. Financování hraje rozhodující roli. Ehm, nadcházející konference v Addis Abebě musíme udělat všechno pro to, aby se stala milníkem v rozvojové politice. Já si přeji, aby komise, parlament i předsednictví rady se na tom podíleli a přeji jim hodně úspěchů. Děkuji.

Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážený pane předsedo rady. Chtěla bych eh, ocenit práci kolegyně Šlajnové na této zprávě. V posledních letech jsme viděli, že nadměrné zadlužování není jenom problémem rozvojových zemí. Kombinace domálícího populismu a nezodpovědného půjčování přivedla na pokraj propasti i některé evropské ekonomiky. Rozdíly v číslech jsou obrovské. Ovšem problém je pořád stejný. Nepřiměřeně velké splátky dluhu, vysávají život z ekonomiky a ta již nemá sílu na potřebné reformy. Odpuštění části dluhu, které není podmíněné závazkem příjmu systémové reformy, vede jen k dalšímu zadlužování. Jedinou cestou řešení je dialog mezi věřiteli a dlužníky s cílem nalézt rovnováhu, která je podmínkou udržitelného rozvoje. Tento princip musí ovšem platit pre, stejně pro Etiopii jako pro Řecko. Klíčovým předpokladem je zde však přiznání zodpovědnosti dlužníků i věřitelů a v referenda, která toto odmítají. Děkuji mnohokrát. Thank you. Uh, eh, Mr. Marias. Děkuji a slovo má pan Marias. Κυρία Πρόεδρε, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διακυβέρνηση. Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm, toto je veliký problém rozvojových zemí. Ehm, ovšem míra zdanění v těchto zemích je poměrně nízká. Je to nějakých 10 až 20 Tyto země bohužel ale nezvládají financovat své aktivity a nadnárodní společnosti na jejich území generují veliké zisky, protože tam nedochází k náležitému zdanění. A potom tyto státy nemají prostředky k financování sociálních aktivit. Tudíž je potřeba opravdu zajistit, aby docházelo ke zdanění tam, kde jsou generovány zisky. Ovšem, rozvojové země se nedokážou náležitě rozvíjet, eh, pokud budou

Děkujeme a nyní je to pan Jakovčič, který je posledním řečníkem. Thank you very much. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaře. Rád bych vám poděkoval za váš velice ambiciozní plán. Vy jste se zmínil o tom, že chcete jít eh, na tuto konferenci s ambiciozním plánem, koherentními plány. Samozřejmě, že Evropská unie musí hrát prim v oblasti rozvojové pomoci. Ovšem toto není způsob, jediný způsob boje proti chudobě. Pokud chceme vymítit chudobu, tak musíme nalézt inovativní způsoby, nové, nová řešení. Evropa se musí stát globálním vedoucem. My všichni v Evropské unii i ostatní partneři musíme být zapojeni do tohoto boje, tak aby tento projekt byl úspěšný. Na druhé straně, podobně jak se o tom zmínila paní zpravodajka, musíme bojovat samozřejmě proti daňovým únikům, proti daňovým proti daňovým rájům, tak abychom pomohli těmto zemím v jejich růstu. Děkujeme, říká paní předsedkyně, a nyní má slovo opět pan komisař Mimica. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Rád bych poděkoval za váš zájem o tuto rozvojovou agendu a o konferenci, která čeká Tady za Abebě. Děkuji za veškeré návrhy, podněty. Samozřejmě Evropská unie musí udržet úroveň našich závazků, ambicí v oblasti oficiální rozvojové pomoci, včetně efektivity a v rámci implementace těchto zásad, efektivní implementace. Zároveň vítám vaše poznámky, které jdou nad rámec oficiální pomoci ODA. Tam by bychom mohli skutečně dosáhnout velikého pokroku v tom rámci po roce 2015. Pokud je o monitoring, další následné kroky, i tam může, musíme zůstat ambiciozní. Evropská unie má již nyní komplexní cvičení výroční odpovědnosti, ve které hodnotíme pokrok v, v roce 2015 nebo to, jak to vypadalo v roce 2015, to právě vidíme ze zprávy, která byla publikována minulý týden. Ovšem měli bychom se snažit posílit tento proces v rámci života schopné mm, ho rámce monitorování i po roce 2015. Již nyní bychom se měli zamýšlet i nad tím, co udělá Evropská unie při podpoře implementace, financování, rozvoje po agendě do roku 2015. My zvažujeme velice obezřetně to, jakým způsobem naše politiky by měly být revidovány, tak aby podporovaly tuto novou agendu, která nás čeká. Koherence samozřejmě těchto politik je čím dál tím relevantnější. Evropská unie musí být připravena eh, přijít s konkrétními kroky při implementaci agendy po roce 2015, to znamená komplexní přístup, podpory domácích zdrojů, jejich mobilizace v rámci rozvojových zemí a boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. To, co navrhuje parlament, tyto konkrétní kroky samozřejmě pečlivě zvážíme a vážíme si vašeho neustálého angažování v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkujeme vám, vážený pane komisaři, a nyní pan minister Schmidt. Vážená paní předsedající, Dovolte mi, abych nejprve poděkoval zpravodajce aby poděkoval za tuto zprávu, která nám skutečně umožnila rozvinout tuto úžasnou rozpravu, která je důležitým příspěvkem setkání, které nás čekají v Addis Abebe i v New Yorku. Rád bych zdůraznil to, co zdůraznil i pan komisař. A to je důležitost boje proti daňovým únikům řešení, která potřebujeme v této oblasti na, národ, na mezinárodní úrovni. To je zásadní. Vaše příspěvky jasně potvrdili to, že stanovisko Evropské unie a i členských států je jasné v tomto ohledu, pokud jde o cíle, které očekáváme z Adisu. Adis by neměla být pouze konferenci, která bude věnována pouze uh, veřejným prostředkům a této pomoci pro rozvoj, ale zároveň by měla zúrazně potřebu integrace všech prostředků, nejen finančních, ale jiných. Je evidentní, že veřejné finance, pomoc pro rozvoj samozřejmě budou zásadní pomoci především pro méně rozvinuté země, pro um, křehké státy za podmínky, že to bude efektivní a samozřejmě kvalitně orientováno, kvalitním způsobem využito a měli bychom rozšířit toto pole působnosti a mm, trošku se zamyslet například i nad tím, jak to vypadá v oblasti vzdělávání, protože to je jeden z pilířů rozvoje, samozřejmě tvorba pracovních příležitostí, podniky, sociální podniky, sociální sektor, to znamená nejenom tato pomoc veřejného sektoru, pokud jde o rozvoj, ale zároveň alternativní zdroje financování, například mikrofinance. A právě v tomto duchu předsednictví, samozřejmě i díky výsledkům, o kterých jste zde hovořili, se plně angažuje, plně angažuje v tom, aby tato mezinárodní jednání byla korunována úspěchem a aby skutečně jsme byli schopni vytvořit opravdové mezinárodní partnerství na tomto poli. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane ministře. A nyní na závěr celé rozpravy paní zpravodajka Schlein. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři za velmi vstřícný přístup, který ukázal během posledních měsíců, kdy jsme pracovali na této zprávě a také za to, že se zavázal, že vezme v potaz naše návrhy. My jsme hodně dlouho o tom debatovali a měli tady řadu střetů a eh, my jsme přesvědčeni o tom, že vytvoření mezivládního subjektu je velmi důležité pro to, aby umožnilo plné zastoupení eh, rozvojových zemí, protože v současné době ten výbor pro zdanění má jenom 25 členů a je potřeba zajistit, aby i tyto státy měly možnost hovořit a zastupovat svoje uh, vlády protože forma a obsah jsou velmi důležité a já totiž doufám, že hlasování zítra umožní odblokovat tuto debatu a podpořit takto ambiciozní dokument před konferencí v ABIS. Takže ještě jednou velice děkuji a také děkuji paní McEwen Eh, pan komisaři, eh, ne, mě, paní McEwen, která umožnil, eh, zdůraznila princip country by country reporting. To je opravdu velmi zásadní bod našeho akčního plánu a já ještě jednou doufám, že zítra toto podpoří všechny politické skupiny, stejně jak se to stalo v rámci výboru a že bude vyslán jasný signál. Ještě jednou tedy děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do této debaty a samozřejmě celá řada věcí tady nezazněla, ale můžete je nalézt v tomto textu. Nejde tady jenom o o mm, vylepšení využívání mobilizace domácích zdrojů, týká se také o zprávu a řízení, transparentnost, povinnost odpovídat se vůči svým občanům a také eh, účinnější boj proti korupci. To jsou všechno věci, které v textu zaznívají několikrát. Já také doufám, že eh, z dlouhodobého hlediska bude zajištěna větší nezávislost. Takže ještě jednou všem vám velice děkuji a doufám, že zítra to bude odhlasováno co nejpřesvědčivější většinou. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Já mám ještě ovšem jedno sdělení a to se týká pana poslance Rému Serna Giotto, který opouští frakci EPP a přidává se k frakci EKR a to sice s účinností od dnešního